vyčerpali a příslušné rezoluci se bude hlasovat zítra v 11 hodin. A nyní přejdeme k, k jednominutovým projevům podle článku 150. A, a dáme přednost těm poslancům, kteří na Eh, minulé schůzi, kdy eh, se konaly tyto projevy, nemohli si vzít slovo, takže těm dáme přednost. Na minutu má slovo pan Ungure, Ungureanu. Pe 4 februarie 2010 României Traian Băsescu Vážený pane předsedo, 4. Eh, února 2010 rumunský prezident Traian Basescu oznámil rozhodnutí, eh, kterým nejvyšší rada obrany eh, schválila účast Rumunska na v americkém systému protiraketové obrany. Tento systém bude muset schválit parlament. E, e, prezident také uvedl, že tato dohoda nemá, e, není zacílená proti Rusku. My jsme strategickým partnerem Spojených států v oblasti Černého moře a jsme čistým poskytovatelem bezpečnosti pro Evropu. V kontextu současných mezinárodních změn rumunsko-americká dohoda konsoliduje je bezpečnostní systém pro naše bez, evropské partnery a já doufám, že Evropská unie přivítá tuto hlavní velkou dohodu. Děkuji, pane Unguranu, a na minutu má nyní slovo paní Dancilo. No. le palazzo.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 E, děkuji, pane předsedo. Já musím vyjádřit e, hluboké e, znepokojení s zhoršení situací na, situace na Litvě. Litva je členský stát EU, nicméně přesto jsou tam porušována práva a polské národnostní menšiny. Jsou oblasti, kde představuje polská men, menšina většinu 60 až 80 obyvatelstva, nicméně nemůžou používat polštinu jako pomocný jazyk. Jsou tam zákazy dvojjazyčných označení Eh, polská jména jsou eh, politevšťována a eh, Poláci jsou diskriminováni, i pokud jde o svá rodičovská práva a vlastnická práva. Musíme se prát, ptát, jestli jsme v, nebo že chci, chceme žít v Evropě iluzní, Eh, práv, která jsou jenom iluzí, nebo skutečných práv. Eh, je to eh, otevřená diskriminace, nebo hm, chceme Evropu, která otevřeně podporuje práva? Děkuji, paní Skrilevská. A na minutu má slovo pan Perejo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zde eh, vás požádat o eh, pomoc a stěžovat si na to, že na jihu Evropy, eh, tak ve Valencii, tam existuje historická námořnická čtvrt, a která, které hrozí zničení díky územnímu plánu obce a mm, zde mm, proti tomu se e, všichni postavili a dokonce i zde je stížnost před nejvyšším soudem, i před ústavním soudem a mm, všichni Eh, všichni se snaží to zastavit a je třeba tedy eh, mm, si uvědomit, že to je zde velké riziko a já zde apeluji na vaši podporu vzhledem k, to, eh, k tomuto, že je ohroženo naše dědictví, historické dědictví a já chci, abychom nepřipustili, že takové staré historické čtvrti by mohly být takto destruovány. Děkuji, to je všechno. Děkuji, pane Perejo. A nyní má na minutu slovo pan Busoj. de Minulý týden jsem se účastnil setkání výboru pro parlamentní spolupráci mezi EU a Moldovou. Bylo to velice povzbudivé, pokud je o bilaterální vztahy a vztahy s Moldavskou republikou mezi um, a Evropskou unii. Došlo ke značnému pokroku a tento pokrok je jasným signálem toho, že tato republika si přeje připojit se k Evropské unii. Minulý týden jsme si uvědomili, že ve vládě je politická vůle prosazovat reformy a budovat solidní demokracii a prosperující ekonomiku. Já vítám novou dohodu o přidružení, která začala platit v lednu tohoto roku Evropská unie by měla podpořit podpis takovéto dohody o přidružení a měla by podpořit také liberalizovaný vízový systém. Moldovská republika sdílí naše hodnoty a komise a parlament by měly podpořit jejich vládu přes finanční pomoc, která by se měla poskytovat co nejdříve a také přes expertízu Evropské unie v různých sektorech, které je třeba reformovat, třeba v oblasti spravedlnosti a ekonomiky. Děkuji, pane Busoj. A nyní na minutu má slovo pan Čarnecky. Pane předsedo, já bohužel Musím opět hovořím, hovořit o situaci e, polské menšiny v dalším e, státě EU a v Litvě. E, člověk by si řekl, že když nějaká země je součástí EU, tak se tam budou muset dodržovat všechny normy EU, ale v Vilniusu to tak není. Nejsou tam dvojazyčné názvy v místech, kde polská menšina eh, představuje většinu obyvatelstva, existují základní eh, problémy eh, s polským školství. Prostřednictvím opatření školských úřadů se o 100 sníží počet polsky mluvících tříd také prostředky na kulturní život polské menšiny se škrtají. To je asymetrie, protože litevská menšina v Polsku má všechna práva a také dostává velké dotace z polského rozpočtu na kulturu. Byla by doba na protireakci z litevské strany a je třeba, aby náš parlament a další mezinárodní organizace k tomu vyslovili. Děkuji, pane Čarnecký. Na minutu má slovo pan Betten. Um, pane předsedo, já jsem dnes večer byl na recepci v salonku poslanců. V loni jsem v Londýně viděl jejich představení, to Shenyun Show, a účelem je obnovit zájem a o čínskou kulturu a ukázat, jak vlastně vypadá. Čínská komunistická vláda se snažila v posledních 60 letech tuto tradici zničit. A já jsem se bohužel dnes dozvěděl, že bylo zrušeno plánované vystoupení v Rumunsku na základě tlaku čínské vlády. Je naprosto nepřijatelné, že Rumunsko, země, která o sobě tvrdí, že je demokracií, dovolí, aby na ní někdo takovýmto způsobem tlačil, aby na ně tlačili komunističtí tyrani. A chtěl bych také říct, že tato skupina prosazuje filozofii tolerantnosti, soucitu a proto není překvapující, že čínská vláda komunistická strana mají strach z této ideologie. Chtěl bych navrhnout panu předsedovi Buskovi, abychom situaci řešili tím, že tuto skupinu pozveme na představení v parlamentu a to co nejdříve. Bylo by to jednoznačné gesto podpory pro tyto neuvěřitelně odvážné aktivisty z Číny. Děkuji, pane Betten. A na minutu nyní má slovo pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád využil této příležitosti a odsoudil uh, před touto sněmovnou uh, uh, použití falešných irských, britských a, a německých pasu eh, při nedávném atentátu na eh, velitele Hamasu. Eh, tamní policejní šéf říká, že z 99% pravděpodobností za to může Mossad. Takže tyto cizí pasy byly použity k spáchání trestného činu v cizí zemi. Už v roce 1922 jsme se stali nezávislou a neutrální zemí a používání falešných pasů eh, za takovéto situace, našich palečních pasů, na, ohrožuje naši eh, pozici a já bych rád eh, vyzval při, tedy paní vysokou zmocněnkyni, aby vyšetřila tuto situaci a pokud zatím byl Mossad, tak bychom měli být v očkodnění náležitě my a ostatní země. Děkuji vám. Děkuji. Na minutu nyní má slovo pan Kelly, ale to je jiný pan Kelly. Uh, My se v tom nakonec vyznáme. Musíme znovu přepracovat příslušná pravidla v Evropské unii. Když jsem psal komisi v této věci, vycházeli ze své politice z údajů z roku 2006, z údajů Eurostatu. Teď eh, nás čeká přeskum této mapy. Já myslím, že musíme uznat, že evropská ekonomika je ve zcela jiné situaci. Vezmeme si jeden příklad. V mé vlastní zemi nezaměstnanost na, na západě země narostla o více než 40 v posledním roce. A ani nemluvím o předchozích letech, tam už čísla také stoupala. Třeba v Limeriku, v Tipperary. Potřebujeme financování ze strany státu. Dostává se to na kritickou úroveň. A vzhledem k dramatickému vývoji irské ekonomiky leta 2006 až 7 byla někdy před věky. Členské státy musí informovat komisi o změnách ve stavu ekonomiky a komise by k tomu měla přistupovat jinak. Děkuji, pane Kelly. A na minutu nyní má slovo pan Tur. Doamnelor și domnilor, eu cred că cel mai important dar pe care Dumnezeu l-a făcut om... Dámy a pánové, já myslím, že nejlepší dar, který Bůh dal lidem a světu, je pes. Za francouzské revoluce byla jedna osoba popravena na kilotině a říkala, že čím více zná lidi, tím více má ráda psy. A také Lord Byron opěvoval psy. Já zastupuji miliony milovníků psů v naší zemi, kteří byli pohoršeni krutostí, vůči zatoulaným psům, kteří jsou zabíjeni. A cizinci, kteří přijíždějí do Rumunska, jsou také pohoršeni tím, kolik psů přichází o život na ulicích. Chceme pozměnit zákon, který schválil parlament a na jehož základě se zabíjejí zatoulaní psy. Ale pes je boží dar. Když máme psy, nemáme hady, nemáme krysy. A proto chci, aby parlament vyzval rumunskou vládu, aby respektovala pařížské prohlášení z roku 89, aby přestalo masakrování psů v Rumunsku. Ten, kdo nemá rád psy, nemiluje Boha. Jsme v třetím tisíciletí, musíme to respektovat. Ano, a na minutu má slovo pan Tremuso. Moltes gracias, señor president. Vážení kolegové, já bych eh, rád připomněl eh, situaci v katalánském a evropském eh, sektoru výroby vepřového masa ceny eh, zásadně poklesly v posledních několika měsících a dostaly se pod výrobní náklady. Z eh, jedním z důvodů, proč se to děje, jsou důvody eh, vepřového z vznikajících ekonomik. Často tyto dovozy přicházejí do Evropské unie bez dostatečné celní kontroly. V příliš mnoha případech tyto dovozy vepřového odporují několika evropským nařízením o eh, bezpečnosti potravin a kvalitě potravin, eh, které Evropská unie eh, uvaluje na své vlastní výrobce. A vypadá to, že do budoucna to tomu taky tak bude. Když budeme navyšovat, že budeme navyšovat požadavky na evropské výrobce, ale nebudeme kontrolovat dovoz. Vážení kolegové, hm, toto je jasný případ nekalé hospodářské soutěže. Tímto způsobem Evropa přijde o své zemědělce a výrobce ve vepřového masa. A také přijde o důležitou součást svého zemědělství a chtěl jsem se tady sám tedy podělit o tyto názory. Děkuji, pane Tremoso. Na minutu má slovo pan Tomaševský. Pane Pane předsedo, já bych se také chtěl vyjádřil eh, k otázce eh, polské menšiny v Litvě. Právy, eh, práva menšiny jsou tam omezována, jsou tam uzavřené oblasti, ve kterých existuje zákaz dvojazyčných označení to už tam, která už, které už tam byly 20 eh, let. Eh, dokonce se také odbourávají polské školy. Eh, původní polský pravopis nemůže být používán v úředních dokumentech. Komunistickým režimem zabavené v nemovitosti nejsou vraceny. Hudební soubor Vilia byl Eh, tomu bylo, eh, eh, byl, byl okraden vládou o, s, o veškeré dotace, abych tak řekl, tři místa ze čtyř v příslušné kulturní oblasti byla seškrtána a je třeba dodržovat práva polské menšiny v Litvě. Děkuji, pane Tomaševský. Na minutu má slovo paní McGuinness. Mr. Pan Tomeso mluvil o výrobě při nízkých nákladech v zemědělství a to je věc, za které mám také obavy, jako řada dalších poslanců. Ale také mám obavy z toho, jak se dívá na zemědělství venkovské oblasti a potravinářství komise, protože ve strategii 2020 na to v podstatě zapomněli, na tento zásadní sektor Evropské unie. A já bych ráda vyzvala komisi, aby nepřehlížela tuto důležitou oblast. A já doufám, že to neznamená, že tento sektor není důležitý, zvlášť když se podíváme na reformu rozpočtu Evropské unie. A chtěla bych připomenout Evropské komisi, že zemědělský a potravinářský sektor je zásadní z důvodu bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí a také pracovních míst ve venkovských oblastech. A já myslím, že tento názor se musí také odrážet ve strategii 2020. A děkuji organizacím mladých zemědělců v Irsku, která zastupuje muže i ženy, za to, že mě na tuto věc upozornili a doufám, že nás komise poslouchá. Děkuji. Děkuji, paní McInnes. Na minutu má slovo paní Tykau. La începutul anului rata șomajului în zona euro era... Děkuji, pane předsedo. Na začátku eh, eh, roku eh, tak nezaměstnanost eh, v evropské v eurozóně bylo 10%, u mladých lidí je to 21%. Je, máme asi 20 milionů firm v EU a 99% z nich jsou malé střední podniky. Dvě třetiny pracovní síly, tedy v soukromém sektoru, je zaměstnáváno právě malými středními podniky. Já mám otázku na komisi, na členské státy a to, aby eh, eh, definovali opatření na podporu malých středních eh, podniků, aby se mohli dostat z finanční hospodářské krize. Toto by mělo pomáhat malým středním podnikům, aby se mohli zakládat, aby se mohli adaptovat aby mohli čerpat i z toho Evropského globalizačního fondu a z toho sedmého vědeckého programu vědy a výzkumu, aby byla jednodušší pravidla pro ně, aby mohli lépe čerpat z finančních prostředků a e, i zde by měly existovat, e, existovat systém státních záruk za úvěry pro tyto malé střední podniky, samozřejmě na omezenou dobu. Děkuji paní Tykau a nyní má slovo pan Papa Nikolau na minutu. Πρόεδρε. πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονο σε σχέση με την υπόλοιπη... Děkuji, pane předsedo. Otázka emigrace je naléhavější v Řecku než v jiných e, zemích Evropské unie. Souvisí to s zeměpisným, e, zeměpisnou polohou a také e, dlouhými hranicemi odlehlými hranicemi a, a proto řecká vláda v současné době o tomto musí v současné době přemýšlet. Je totiž na stole tedy na vrch zákona o nelegální nebo potírání legálního přistěhovalectví, který má omezit toto přistěhovalectví a posílit naopak legální přistěhovalectví, tím ovšem eh, se řeší to téma jenom minimálně. Jedná se eh, spíše eh, jenom o jednu součást takového řetězce, který teď máme, řetězce problémů s asilovým právem, s právem k udělení pobytu a tak dále. Akorát to povede k tomu, že budeme mít čím dále více přistěhovalců. Ilegální přistěhovalectví je evropský problém, kterým se budeme muset stále více zabývat. Děkuji. Na minutu má slovo pan Ensiu domnule președinte respectarea dreptului la intimitate a devenit în ultimul. Děkuji. Máme tady nové téma, respekt soukromí, soukromého života, zvlášť eh, vzhledem k vývoji technologií, informační technologie. To je věc, která nám pomáhá v celé řadě oblastí, ale je tady problém s nedostatečným zachováním důvěry a s omezením přístupu k osobním údajům. Mám na mysli to, že bychom měli zajistit, že občané budou mít právo mít pod kontrolou sběr a rozšiřování svých osobních údajů. Současná legislativa o ochraně osobních údajů není dost aktualizovaná. Není schopná řešit všechny problémy, které se objevují. A signály, které jsme dostali od veřejnosti, ukazují, že bychom měli chránit soukromý život. A měli bychom se pokusit vytvořit právní základ. Toto úsilí je vítáno, ale myslím si, že je pořád ještě nedostatečné, protože stojíme před novými výzvami. Děkuji. Děkuji. Pan Isiu. A nyní má slovo na minutu pan Vlasák. Pane předsedo, uplynulo více než půl roku od bezprecedentní události, kdy kanada obnovila vízovou povinnost pro jednoho z členů evropské unie a to pro občany české republiky. kanada svůj krok zdůvodnila tím že za oceánem čeští občané především z řad romů hromadně žádali o azyl. rád bych v této souvislosti uvedl že u nás doma platí stejné podmínky pro všechny bez ohledu na to zda je české slovenské vietnamské či ukrajinské či zda je českého afroamerického či romského původu. listina základních práv a svobod která je součástí našeho ústavního pořádku deklaruje rovná národnostní a etnická práva všech občanů. tím že se kanada vymlouvá na romy se sama diskriminuje protože připouští že kvůli jednomu etniku mění své vízové podmínky. kanada by se namísto drahých a administrativně náročných víz měla spíše zamyslet nad těmito podmínkami. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo na minutu pan Diaz de Mera. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Jak víme, 8, 11. zde my jsme řekli ne tomu programu eh, SWIFT. A tudíž vlastně došlo k přerušení platnosti této dohody a přenosu dat. Ale na druhé straně Komise má nový vyjednávací mandát a otázka, kterou já mám na mm, předsednictvo eh, Evropského parlamentu, eh, je, zdali máme nějakého partnera pro jednání, zdali Spojené státy, eh, tedy po té, co lahla ta jednání s EU, zdali tedy, jak to dělají, to znamená, jednají bilaterálně s členskými státy a pane předsedo, v jaké formě tedy bude probíhat toto vyjednávání. A já zde tedy eh, chci, aby Evropský parlament eh, sehrál roli v této případné fázi vyjednávání. Nic víc, nic méně. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu má slovo pan Borgecio. Děkuji, pane předsedo. 2. Eh, druhý eh, došlo k, v Lombardii k, při, k katastrofě, kdy z jedné eh, rafinerie do řeky unikly u unikly chemikálie a to znamená, že to má velké eh, důsledky pro faunu a floru a zde i do pádu se to případně dostane. To je vlastně eh, řeka, která prochází celou padánskou nížinou, pokud se nic neučiní. Ta situace je velice urgentní a vlastně eh, proto i region Lombardie vyhlásil stav ohrožení Eh, životního prostředí a i zde je třeba, aby intervenovala Evropská unie, třeba z pohledu eh, eh, koordinace těchto rizik, protože je třeba vzít do úvahy, že bude potřeba nasadit velké finanční prostředky, aby se obnovila ekologická situace v této zóně postižené, eh, postižené bezprecedentní epochální ekologickou katastrofou. Děkuji, pane Borgesio, a nyní má slovo na minutu paní Carvalho. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Regionální nerovnosti zůstávají výzvou v Evropské unii. Je zásadní, aby politika soudržnosti dál podporovala nejméně rozvinuté regiony. A proto vítám iniciativu, pobaltskou iniciativu, která znamená, že parlament se musí zamýšlet nad tím, jak zavést nové strategie i pro další regiony. Například na jihozápadě Evropy na Madejře, na Kapverdech, na Kanárských ostrovech, platí celá řada výzev. Dali by se zlepšit komunikační systémy, mohli by společně chránit životní prostředí, mohla by tam probíhat výměna vědců, mohli by vytvářet pracovní místa a zajistit větší bezpečnost a bojovat proti nelegálnímu přistěhovalectví. Všechno by to mohli dělat společně. A byl by to další způsob, jak se Evropa zapojí v této části světa a vytvoří další přemostě. Děkuji. Promiň. Děkuji paní Carvajo a nyní na minutu má slovo pan Alves. Obrigado, Queria salientar que nas regiões insulares o transporte Děkuji, pane předsedo. V ostrovních regionech je obyčejně jediným způsobem, jak Eh, je dopravně obsloužit letecká doprava, nicméně ostrovy eh, často trpí eh, malou, malý, malou propustností jak nákladu tak pasažérů. V některých regionech je možné konkurovat přes tato omezení, ale v oblasti, jako jsou Azory, eh, jsou ty toky tak malé, že je to nepřitažlivé pro letecké společnosti. To eh, zvyšuje eh, cenu letenek a v místním to stěžuje přitahování turistů, které oni potřebují, aby mohli diversifikovat svoji hospodářskou základnu. A to je velice důležité, eh, zejména v takové krizi, jaká probíhá v současné době. Proto je velice důležité, aby eh, existovala nějaká doprovodná podpora, která by eh, mohla zvýšit ten turistický potenciál, a to znamená posílit leteckou dopravu tak, aby se tady opravdu mohla rozvíjet tato evropská periferie. Děkuji, pan Sikersky. ekonomistów i polityków ogłosiło już koniec kryzysu w Europie. Řada hospodářských e, odborníků a politiků e, už prohlásila, že skončila hospodářská krize, ovšem e, i tak nám skutečnost a data o nezaměstnanosti dávají zabrat. V Evropě je více než 23 milionů nezaměstnaných a to znamená, že ta krize si ještě vyžádá mnoho let, než se zase vrátíme k původní úrovni růstu. Eh, také eh, Eh, nezaměstnanost mladých je znepokojující. Každý pátý malý Evropan nemá práci a lze očekávat, že to bude mít zásadní eh, dopady eh, sociální, jako je alkoholismus, používání drog, rodinné patologie nebo další druhy kriminality. Pokud jde o cestu do budoucnosti, tak já si myslím, že společný vnitřní trh je naší silným, nejsilnějším trumfem a ten musíme hrát. E, e, evropský hospodářský prostor musíme e, posilovat zjednodušováním pravidel, musíme posilovat naši hospodářskou unii. Děkuji. A na minutu nyní má slovo pan Tanasesku. Děkuji, pane předsedo. Protože standardy dobrých výrobních postupů přestaly platit začátkem února, Národní ústav pro výzkum a vývoj a mikrobologii v naší zemi už nemá licenci na výrobu vakcín a jejich uvádění na trh. Protože byla přijata opravná opatření na základě zásahu vedení tohoto institutu, očekáváme, že tento ústav dostane oprávnění znovu v druhé polovině dubna. Nezapomínejme, že pozastavení činnosti tak důležitého ústavu na národní evropské úrovni na půl roku je velice nebezpečné. Já myslím, že je důležité, aby evropské instituce víc kontrolovaly takovou situaci, abychom se vyhnuli podobným případům na evropské úrovni. Děkuji. A dámy a pánové, již uplynula ta půl hodina, kterou jsme měli vyčleněnu, takže přistoupíme k dalšímu bodu programu. Yes. Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπό σας, υποβάλλω Pane předsedo, já bych přesto rád podal jeden návrh zítra. Jste oznámil, že Eh, seznam osob, eh, že by tam budete moci eh, říci, hmm, tedy sdělit seznam osob, které chtějí vést, tedy eh, dělat, eh, mít ty jednominutové projevy, ale eh, nejenom předsednictvo o tom to může rozhodovat tak, abyste přenášeli ty řečníky z jednoho zasedání na druhého. Já si myslím, že to je otázka transparentnosti, takže my očekáváme, že nám zítra takový seznam předložíte, protože je tady řada kolegů, kteří se chtějí zúčastnit. Je třeba splnit dvě kritéria. Za prvé, kdy byl podán by byla podána žádost a za druhé, jestli eh, ta příslušná osoba už hovořila dříve eh, při této, eh, v rámci tohoto bodu. Děkuji. Jak dobře víte, kritérium, které zde aplikujeme, je, že to chceme rozložit vyrovnaně, rovnoměrně mezi frakce, Eh, podle velikosti dané eh, politické skupiny, tedy frakce. A také dáváme přednost těm, kteří si eh, nemohli vzít slovo na předchozí schůzi, takže to jsou ta kritéria, která zde aplikujeme. Děkuji, pane předsedo. Ani jeden zelený tady dneska nemluvil a jiné frakce eh, měly nějakých pět nebo sedm řečníků, takže já bych eh, opravdu rád viděl ten seznam. No to jsem právě vysvětlil, milý kolego. My zde z vaší frakce máme tři žádosti o slovo a eh, všichni předtím ale hovořili již na předchozí schůzi, proto jsme aplikovali právě toto kritérium tak, abychom rozložili ty příspěvky, ty jednominutové projevy eh, vyváženým způsobem. A pokud souhlasíte, budeme pokračovat. Další bod. Ano. Kriterios. Los elige usted, los elige... No, kritéria to eh, volí někdo jen tak, eh, vy nebo nějaký spolupracovníci, a či to někde je napsáno? E, ti poslanci, kteří e, požádali o slovo, tak mají seznam těch e, poslanců, kteří již si mohli vzít slovo podle článku 150 na předchozí schůzi. A na základě této informace předsednictvo, jak jste sama viděla, jak jste viděli, dává slovo všem frakcím a ti tři, kteří požádali za zelené, tak již ale hovořili na předchoze, předchozí schůzi. A mm, tak to děláme. To znamená, že my chceme zajistit, aby všichni mohli hovořit v souladu s eh, velikostí frakce a v souladu s těmi kritérii, která jsem vysvětlil. To znamená, aby přednostně hovořili ti, kteří nehovořili na minulé schůzi. Aha, to zní raz, rozumně, ale to není nikde upraveno, nefiguruje to v žádném jednacím řádu, podle kterého se řídí průběh plenárního zasedání. Pan předseda. Předsednictví eh, využije své pravomoci a eh, potom eh, si vykládá ten průběh zasedání jak si podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Mohla bych požádat, pane předsedo, mohl byste mi říct, jestli jsem na seznamu, jsem na seznamu těch, kdo požádali o jednominutový projev dnes a jsem na seznamu těch, kdo mluvili na poslední plenárce. Můžete mi to hned teď říct? Můžete mi odpovědět? Děkuji. Omlouvám se. Já vás hned informuji. Vy jste paní Paliadeli. Ano, přesně tak. Jste na seznamu za skupinu socialistů a pořadí, v jakém se řečníci hlásili, je pořadí na seznamu. Dali jsme slovo šesti členům vaší skupiny a vy jste na základě tohoto pořadníku těch, kdo žádali o slovo, je to chronologické pořadí, a na nějakém základě. Chronologické pořadí, to znamená z časového hlediska, chronologické pořadí. A na tomto seznamu jste byla devátá. Dobře, děkuji. Takže když dovolíte, budeme pokračovat v zasedání. Už jsem vám kritéria vysvětlil. Co ještě chcete vědět? Ano? Promiňte, my máme jenom jeden problém. Já myslím, že je spravedlivé, abychom věděli předem, kdo dostane slovo. Je 10 hodin večer, jsme tady pro nic za nic, nedostali jsme slovo. Já myslím, že bychom měli mít nějaké pravidlo, abychom alespoň dvě hodiny předem věděli, kdo dostane slovo při jednominutových projevech. Děkuji. Zohledníme vaši... Ano, prosím, pane předsedo to není vaše vina, ale to je opravdu zmatek. My tady dnes večer několik hodin čekáme na to, abychom promluvili. Je 10 hodin večer. Když začnou jednominutové projevy, dostaneme předělený čas. To je opravdu zoufalé. My jsme tady, protože chceme mluvit o věcech, které jsou důležité pro náš region a měli bychom dostat slovo. Tady v tom nesmyslném parlamentu se to musí zorganizovat tak, že když tady budeme, tak budeme mít možnost mluvit. My tady prostě ztrácíme čas, jenom tady sedíme, čekáme. To je nesmysl. Lidé u nás doma ve Spojeném království už toho mají dost těch nesmyslů, protože my nemůžeme mluvit za ně, nemůžeme se zasazovat za jejich práva. Běžte za panem Barosem, já už jsem mu o tom říkal, to je fraška. Když tady mám být v 10 hodin večer, v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek večer, měl bych alespoň dostat možnost mluvit o důležitých věcech, které se týkají našich členských států. Žádám vás, abyste o tom někomu řekli. Toto není demokracie, to je diktátorství. Děkuji mnohokrát. Chci vám připomenout, že pan Barroso je předseda komise, ne Evropského parlamentu. Ano, prosím. Ano, eh, my eh, možná, eh, kdybychom teď tady nevedli tuto diskuzi, tak jsme mohli mít i jednominutové projevy. To, myslím, by bylo užitečnější pro naše voliče. Všichni bychom měli mít možnost hovořit a zastupovat své voliče. A skutečně jedna minuta, to je málo. A ještě dělat škrty v tom seznamu, to je trochu arrogantní. Dámy a pánové, situace je úplně jasná. My máme vždycky půl hodinu na jednominutové projevy. Musíme se vejít do půl hodiny. Vy eh, eh, ale žádáte slovo a je vás daleko více, než co se vejde do půl hodiny. A předsednictví dělá to, že aplikuje racionální kritéria a spravedlivá kritéria. A to je součástí našich kompetencí. Já chápu vaše frustrace. A co budeme dělat? Co uděláme spolu s ředitelem plenárky? Prostudujeme nějakou formu, eh, tak abychom mm, vždycky si udělali nějakou přibližnou představu. Nikdy to nemůže být exaktní, ale abychom věděli asi tak, kolik vás bude chtít slovo a budeme se snažit tedy eh, potom zminimalizovat ten počet těch, kteří nebudou moci eh, si vzít slovo. My to uděláme s dobrou vůli a uvidíme, co nejlépe se nám podaří z toho Eh, získat. Ale prosím, budeme pokračovat, abychom nevedli tady sáhodlouhé diskuze teď v noci. A přejdeme dalšímu bodu programu, což je mm, velká přírodní katastrofa eh, v kraji, v autonomním kraji Madeira. Za prvé, yes? Yes, yes. Za prvé za komisi má slovo pan komisař Ettinger. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, eh, páni poslanci a poslanky,